Uh, good morning, everybody. I will now start the meeting, and I will also change to Swedish before we go to the votings. Dobrý den, vítám vás a dříve než začneme hlasovat, budu hovořit švédsky. Dobrý den, ještě jednou všechny vás srdečně vítám na naší dnešní schůzi. Prvním bodem na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Nikdo nepřišel s nějakým návrhem na změnu našeho pořadu a proto považuji náš dnešní pořad za schválený. Bod číslo dvě. Sdělení předsedy. Rád bych vám sdělil, že Ten půl den, který jsme měli naplánovaného 12. listopadu pro naší schůzi, bohužel nebude k dispozici. Někdy máme příliš mnoho práce a je obtížné veškerý náš program vtěsnat do našich plánovaných schůzí. To jistě ano. Tímto jsem vyřídil bod číslo dvě. a jsme u bodu číslo tři. Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory Protokol ze schůze z 19. září je k dispozici. Pokud eh, nebudou žádné nábytky, tak protokol bude považován za schválený. A tím se dostáváme k bodu číslo čtyři. Poprosím vás o klid, abychom mohli zahájit hlasování. Děkuji vám. Takže začneme prvním hlasováním. Prevence chorob souvisejících s věkem u žen. Spravodajka paní Angelili, chcete promluvit, prosím? Děkuji, pane předsedo. Chtěla jsem samozřejmě poděkovat všem kolegyním a kolegům za účast na této práci. A chtěla jsem ještě učinit jedno upřesnění u pozměňovacího návrhu 33, který jsem předložila sama. Došlo k drobné chybě v překladu v anglické verzi. V italštině je napsáno primární zdravotní pomoc a v angličtině je uvedeno soukromé, soukromá zdravotní péče. Takže primární péče byla přeložena do angličtiny jako péče soukromá. A samozřejmě ten překlad je chybný. A já vím, že jde o hlasování oddělené po částech, takže vás požádám, abyste si ověřili ten překlad, protože u pozměňovacího návrhu 33 se chceme zaměřit na primární péči a nikoli na péči soukromou. Děkuji za tuto upřesnění. Samozřejmě je to opravdu rozdíl a z mého pohledu je to opravdu jiné. A chci vás požádat, zda zelení si přejí oddělené hlasování, protože to chtěli právě zelení. A rozumím tomu, že si to přejete, ale je to primární péče a ne soukromá, takže, takže to berete zpátky. Dobře. Takže nebudeme mít oddělené hlasování u pozměňovacího návrhu 33. Takže začneme hlasovat a Začneme prvním pozměňovacím návrhem, návrh 75, kdo je pro. Prosím, zvedněte ruce, kdo je proti. Takže od začátku, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 76, kdo je pro, proti, zdržel se. Myslím, že si to musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 77, oddělené hlasování. Začneme první částí. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 79, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 80, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 82, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 83, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 84, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 86, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 87, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ústní pozměňovací návrh 88. Má někdo námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Takže hlasujeme o ústním pozměňovacím návrhu. Kde je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 89. Kde je pro? 89 pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se, schváleno. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 92, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 93 a 94 identické návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 95, kdo je pro, 90. Schváleno. Kompromis 3. Jde pro. Proti. Držel se. Schváleno. 97, 96 odpadají. Hlasujeme o 99. Kdo je pro? Proti. Držel se. Schváleno. 100. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 101 a 104 identické návrhy a oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Takže druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Není to jasné, musíme si to ověřit. Ověřujeme si Oddělené hlasování u 101 104, druhá část, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Teď už je to jasné, 18.8 schváleno. Pozměňovací návrh 102. Tady jsem chtěl něco vyjasnit. V dokumentech to máte jako jeden pozměňovací návrh a 103 oddělené hlasování. Je to právě naopak. 102 je udělené eh, hlasování a 103 není oddělené. Ale ten text je správný u 103. Ale mělo by to být tedy u pozměňovacího návrhu 102. Všichni mě pochopili, je to důležité. Takže budeme mít oddělené hlasování u návrhu 102 a ne 103. Takže oddělené hlasování. První část eh, návrhu 102, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 103, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 106, kde pro, proti, zdržel se, Schváleno. 105. Odpadá. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 110. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 111, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 112, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 113, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 114, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 115, je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Řada pozměňovacích návrhů odpadá. Nyní 120, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 121, 123 jsou identické návrhy, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 122 odpadá. Hlasujeme o 124, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 125, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 126, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 127, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. A nyní jdeme na 134. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 135. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 137. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 138, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 139, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 140, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 141, je pro, proti, zdržel se, schváleno. 142, je pro, proti, držel se, schváleno. 143, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 144, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 147, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 145 odpadá, hlasujeme o 146, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 148, kdo pro, proti, zdržel se, schváleno. 150, kdo pro, proti, zdržel se, schváleno. 149, kdo pro, proti, zdržel se, schváleno. 151, kdo pro, proti, zdržel se, schváleno. 152, kdo pro, proti, zdržel se, schváleno. 153, kdo pro, Proti? držel se? Myslím, že si to musíme ověřit u 153. Zahajuji hlasování u pozměnací návrhu 153. Končím hlasování. Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Proti? Držel se. Schváleno. 156. Kdo je pro? Proti? Držel se. Schváleno. 157. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Ověřujeme si 157. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 158. Kde pro? Proti? Držel se. Schváleno. 159, kde pro, proti, držel se, schváleno. 156, 160, kde pro, proti, držel se, schváleno. 161, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 162, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 163, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 164, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A tím se dostáváme k pozměnicám do 170. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 171, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 172, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 173, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 176. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 177. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 178. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní se dostáváme k pozměnce návrhu 185. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 186. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 187. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 188 odpadá, hlasujeme o 189. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že si to ověříme u 189. Končím hlasování. Zamítnuto. 190. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 191, kde je pro, proti, držel se, schváleno. 192, kde je pro, proti, držel se, schváleno. 193, kde je pro, proti, držel se, schváleno. 9, kde je pro, proti, držel se, schváleno. 10, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 11, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 14, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 15, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 16, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 17. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu 22. 22. Kdo je, pro? kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 25, kdo je pro, kdo je proti. Takže ještě jednou, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 27, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 28, kdo je pro, kdo proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 33, který už není odděleným hlasováním, to jsme si vysvětlili. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme si to ověřit u pozice návrhu 34. Zahajuji hlasování u pozice návrhu 34. Končím hlasování. Tak dobře. Je to tak? Tak se asi něco... Možná, že jsem mluvil příliš rychle. Pan předseda se omlouvá. Třicet šest. na třicet 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Hlasujeme o návrzích 36, 38, jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 37, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Musíme se vrátit k pozměnci návrhu 30, já jsem na něj zapomněl. Takže hlasujeme o pozměnci návrhu 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní jsme u pozměňovacího návrhu 39. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 39. Kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 40. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 41. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 44. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 45, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 47, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 46, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 48, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 49, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, zdržel se. Ještě jednou, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 55 odpadá, hlasujeme o 56, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 60, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 59, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 61, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 64, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 67 odpadá. Neodpadá. Hlasujeme o 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 69 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 70, kde pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 72, kde pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Takže si ověřujeme pozměňovací návrh 72. Končím hlasování. Schváleno. Sedmdesát na odpadá, takže 73. Hlasujeme na poslední 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Je možné hlasovat blokově o zbytku pozměňovacího návrhu? Není možné. Takže zbytek odhlasujeme blokově, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Děkuji mnohokrát a hlasujeme o, o celém návrhu, jak byl pozměněn. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Čekáme ještě na ty, kteří nehlasovali. Jeden hlas schází. Končím hlasování. Je to zcela zjevně schváleno. Blahopřejeme zpravodajce. A nyní postoupíme na našem seznamu hlasování a je to bod 5, sexace dívek a nejdříve se chci zeptat zpravodajky, zdali se chce ještě vyjádřit. Děkuji, děkuji vám, paní, pane předsedo. Já bych ráda srdečně poděkovala všem, všem poslancům z výboru za předložené pozměňovací návrhy. Bylo předloženo hodně pozměňovacích návrhů, 144, a pouze 22 jsem jich zamítla. To znamená, že to byla dobrá spolupráce se všemi politickými skupinami. A my jsme se také dohodli na vyškrtnutí eh, odstavce 11 a zde chci říci, že jsem bohužel pozňovací návrhy 70 96, 92 a 94 se, pana předsedy jsem nemohla schválit, neboť dívky ve věku asi 9 let zatím nejsou ve věku, kdy by měly být také eh, jim vysvětleny reproduktivní vlastnosti a také otázky těhotenství. Já však doufám, že dokážete nyní zprávu podpořit. Děkuji vám. Okay, we will then start to vote. So we start with... Takže začneme s hlasováním. Spravodajka se domnívá, že tam je něco nesprávně v hlasovacím seznamu a budete nás s tím seznamovat v, u paragrafu či pozměňovacího návrhu 94. Tam je jakýsi doplněk, že? Takže ano, až se dostaneme tak daleko, tak dostanete také slovo. A nyní začínáme s pozměňovacím návrhem 46. Kdo je pro, proti? Zdrželi se, schváleno. 45 pro, proti? Zdrželi se. Myslím si, že to raději prověříme. Prověříme 45, zahoji hlasování. Máme tady o jednoho poslance EPP navíc. Končím hlasování. Myslím si, že bychom měli hlasování zopakovat, protože máme o jeden hlas v EPP navíc. Máme tady příliš mnoho hlasovacích kartiček. Ano, tak je to v pořádku a budeme znovu hlasovat o 45. Hlasujeme tedy. Končím hlasování. Je to schváleno. Pozňovací návrh 44 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 47 pro, proti, zdrželi se schváleno 50, staženo 49 se nehlasuje a potom tady máme ústní pozňovací návrh zpravodajky. Má někdo námitky proti ústnímu pozňovacímu návrhu? Uh, I have not have time to see. Já jsem se s tím zatím nemohla seznámit, protože tento pozňovací návrh byl předložen včera večer pozdě, takže o tom nemůžeme hlasovat a nyní přejdázíme k pozňovacímu návrhu 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 51 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53 pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 54 pro, <clears throat> proti, zdrželi se, schváleno. A to znamená, že 57, 52 odpadají a nyní jsme u pozměňovacího návrhu 59, neboť ostatní byly staženy. Takže 59, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme to samozřejmě prověřit, takže prověříme 59. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno o 63 se nehlasuje, potom je ústní pozměňovací návrh a já se ptám, má někdo námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ano, já mám opět námitku, protože jsem se s ním nemohla seznámit. Ano, v tomto případě ústní pozměňovací návrh odpadá a hlasujeme o 64 pro, proti, zdrželi se, schváleno 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ši- Prověříme 65. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 a 66 odpadají a nyní 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, takže prověříme 69. Zajisté, ano, budeme nyní hlasovat o 69. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 71 ještě jednou raději prověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Eh, možná, že bychom měli elektronicky prověřovat všechna hlasování. Uvidíme. A nyní hlasujeme o 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže prověříme 72, možná, že dospějeme ke stejnému výsledku. Končím hlasování. Schváleno. 73 pro, proti, zdrželi se. To snad musí být zamítnuto. Jestli opravdu to bude schváleno, tak nezvedáte řádně ruce. Takže prověříme 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže jedním hlasem to bylo schváleno. Nyní prověříme také 74, takže hlasujeme elektronicky o 74. Končím hlasování. Schváleno. 76, 81, 75 a 72 odpadají a nyní jsme u 80. Takže zahajuji hlasování 80. Končím hlasování. Zamítnuto. Jedním hlasem. Nyní 83. Hlasujeme přímo elektronicky. Hm. Nevím, zdali to odpadá, říká pan předseda. Ano, takže ne. Nyní jsme tedy o 84, hlasujeme přímo elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. 85 pro, proti, zdrželi se schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní přejdeme k 91, kdo je pro, proti, zdrželi se já se domnívám, že bychom to měli prověřit elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se. <clears throat> Prověříme 92. Končím hlasování. Dva hlasy navíc pro, takže schváleno. 96 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 94, to je ústní posňovací návrh, dám slovo zpravodajce, zdali nás tím chce nyní obeznámit. Ano, to je v pořádku, tak jak jste to předtím řekl. Všechno je v pořádku. Takže v tomto případě se ptám, zdali jsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu. Není tomu tak? A chcete nás seznámit s obsahem ústního pozměňovacího návrhu? To by bylo docela dobré. Je to hlasování po částech. Je to dodatek. Podíváte-li se do hlasovacího seznamu, pak to tam najdete. Na konci seznamu je u odstavce 10, tam se ještě dodává appropriate agents. to the voting is postponed. Yes. But it means we have to vote it here, so the voting is correct. Okay, in that case we, we're not going to vote an oral... V tomto případě nebudeme hlasovat o ústním pozňovacím návrhu, pak je tam dál pod 95 je ústní pozňovací návrh, takže to bylo přímo od počátku součástí hlasovacího seznamu. Takže nemáme ústní pozměňovací návrh 94, tady pouze hlasujeme po částech. Ano, souhlasíte se mnou, rozumíte mi? První část 94, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Já se domnívám, že to bylo schváleno, možná, že to bylo příliš rychle, ale druhá část pro? Proti? zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo zamítnuto. Prověříme to raději ještě jednou. Budeme hlasovat o druhé části, zahoji hlasování. Končím hlasování schváleno jedním hlasem navíc. 93 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 97 staženo. 95. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. A nyní máme ústní pozňovací návrh paní Skřidlecké. Jsou tady nějaké námitky? Eh, jestliže jsou, jak vidím, tak ne o tom nebudeme hlasovat. A nyní jsme u 98. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis prověříme 98. Zahajuji hlasování o 98. Končím hlasování. Zamítnuto a bylo to rovností hlasů. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní přecházíme ke 104, kdo je pro, proti, zdrželi se. Já se domnívám, že to musíme ještě prověřit elektronicky. Zahajuji hlasování o 104. Končím hlasování. Schváleno. 105 pro, proti, zdrželi se schváleno. Potom tady máme oddělené hlasování o odstavci 11 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 107 pro, to všechno odpadá, takže my jsme u 110 nyní. Kdo je pro 110, proti? Zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo schváleno. Prověříme ještě elektronicky 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Omlouvám se. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Nyní jsme u 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 115. Zahajuji hlasování o 115. Končím hlasování. A je to schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se. Myslím si, že to bylo také zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 125 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 130 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 131 pro, proti, zdrželi se. Prověříme 131, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 134 pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že to bylo schváleno. Prověříme 134. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Trojka a pětka jsou identické pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyři pro, proti, zdrželi se, schváleno. Šest pro, proti, zdrželi se, schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se. Ještě sedmičku prověříme elektronicky, zahuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Devítka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Osmička odpadá. Takže desítka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme čtrnáctku, zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. Zamítnuto. Ale bylo to opravdu těsné. Nyní jsme u patnáctky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 16 pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. O 17 se nehlasuje a nyní 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 21 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se <clears throat> zamítnuto. Prověříme to? Ano, prověříme elektronicky dvacítku. Končím hlasování. Schváleno. Já vždy vidím jenom počet rukou. Já se nedívám na koordinátory, vždy si se říká, že bychom se měli dívat na koordinátory, ale já se dívám na vás a chci vidět vaše ruce, že hlasují. A jestliže je nezvedáte, tak jednoduše nic nevidím. Ale jestliže si nejsme jistí, tak potom budeme muset to vždy znovu elektronicky prověřit. A nyní jsme u 22. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To bylo jasně schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Prověříme 23. Zahajuji hlasování o 23.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 35 je stažena, takže 36. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 36. Zahajuji hlasování elektronické. Končím hlasování. Schváleno. Jedním hlasem. 37. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 37. Zahajuji hlasování o 37. Končím hlasování a je to zamítnuto jedním hlasem. 38. Takže my budeme hned hlasovat elektronicky o 38. Hlas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto jedním hlasem. 39 je stačena, nyní 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se schváleno. 41 pro, proti. Zdrželi se schváleno. 42 pro, proti. Zdrželi se zamítnuto. Prověříme 42. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto čtyřmi hlasy tentokrát. A nyní 43 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní hlasujeme o celém usnesení a nyní zahajuji hlasování. Chybí mi jeden hlas. Končím hlasování. A usnesení je zamítnuto dvěma hlasy. 14 ku 12. moving on to the next item. A nyní tedy bod 6, výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě 2011 a politika EU v této věci. Poprosím vás o klid. Přeje si pan Gabriel, paní Gabriel promluvit? Budeme tedy hlasovat. A začneme kompromisem 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnací návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 14. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 15, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 16, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 17, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 18, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. je možné, že můžeme po dalším pozměňovacím návrhu hlasovat blokově. Takže nyní hlasujeme o 19. za hlasování. Kdo je pro pozměňovací návrh 19? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 20, kde pro, ne proti, zdržel se schváleno. 21, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 1, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Takže ověříme si jedničku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže nyní se táží, zda můžeme blokově hlasovat o zbytku pozměňovacích návrhů. Takže s výjimkou osmičky. Je to možné? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém usnesení. Končím hlasování. Zcela jasně schváleno. Dále hlasovací návrh, návrh na řízení Evropského parlamentu a rady vytvářející pro období 2016 až 2020 program spravedlnosti. Chce se k tomu zpravodajka vyjádřit? Můžeme začít hlasovat. Pozměňovací návrh 4. Eh, Myslím, že to můžeme odhlasovat blokově. Ne z mého pohledu po pozměnci nahoru 26 z mého pohledu. 25. Až do sedmičky. Takže od pozměnce na 28. Takže mi řeknete, až si budete myslet, že už je to možné. Čtyřka, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 18, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 21, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 22, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 23, kde pro, proti, držel se, schváleno. Tady to možná nevidíte na svém hlasovacím seznamu, ale 23 byla schválena. 24 odpadá. Takže pozměnce na 24 odpadá. Pozměnce na 7, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže u sedmičky si to ověřujeme, zahoj hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25, 26 odpadají. 8, je pro? Proti, držel se. Schváleno. 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 13. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Takže 33 si ověřujeme. Končím hlasování. Schváleno. 34. Kdo je pro?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 proti, zdržel se schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o celém návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zcela zřejmě schváleno. Nyní bod 8, konkrétní program na pozměnící Horizon 2020. Můžeme to vzít blokově, nejsou námitky. Kdo je pro? Proti? Držel se? Myslím, že to je zcela zřejmě schváleno. Návrh nařízení Evropského parlamentu Rady o evropské statistice o demografii, také hlasujeme blokově, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. will now start. I will now continue the meeting, so if you... Budeme nyní pokračovat naší schůzi, prosím zaujměte opět svá místa. If you please take your seat, and if you... And I will now change over to Swedish. A já nyní opět přejdu do švédštiny. A jestliže opravdu si potřebujete popovídat, tak jděte prosím ven, tam je opravdu hodně místa, tam se vejdete. Tak budeme pokračovat s dalším bodem na pořadu jednání a to je návštěva ze spolkového sněmu. Jsme velice rádi, že můžeme tuto návštěvu mezi námi přivítat. Je to delegace z výboru pro rodinu, starší občany, ženy a mládež Německého spolkového sněmu. Děkujeme vám za vaši návštěvu, za to, že jste přijeli mezi nás a těšíme se na to, co nám řeknete. Máme tady paní Velkeféna, Monika Lazar a také je tady paní předsedkyně výboru. Vy jste nás také navštívili 3. října, když jste se zúčastnili velké konference. Srdečně vás vítám. My chceme navázat kontakty mezi evropskými a národními poslanci. A to je velice důležitá výměna názorů. Je tedy velice příjemné, že jste mezi námi a nyní dostanete slovo a pak povedeme krátkou výměnu názorů a diskusi. Prosím, máte slovo. Pane předsedo, děkuji vám, děkuji vám za pozvání Děkuji vám také za možnost se vyjádřit. My jsme delegace výboru pro rodinu, seniory, ženy a mládež Německého spolkového sněmu. A my se také zde informujeme o otázkách rovnosti mezi pohlavími. Zde v této souvislosti je pro nás důležité jedno velké téma a jde o to, aby došlo také ke kvótám, tedy pro ženy v dozorčích rádách. Ve spolkovém sněmu se o tomto tématu diskutuje kontroverzně a právě proto nás také zajímá diskuse a váš názor na toto téma na evropské úrovni. My jsme také včera hovořili s paní komisařkou, s paní Redingovou, ale také jsme hovořili s dalšími poslanci a také nevládními organizacemi. Další téma, které je pro nás velice důležité, je také rozdíl mezi příjmy, mezi ženy, ženami a muži, neboť toto téma také má oporu na evropské úrovni ve směrnici, v Německu máme v této oblasti ještě hodně práce, protože e, ženy a muži jsou různě placeni, přičemž vykonávají stejnou práci a to je velký politický deficit, na které musíme dále pracovat a k řešením se dopracováváme velice složitě, to nepopírám já vidím, že výměna na parlamentní úrovni je velice důležitá. Konference 3. října vyslala velice dobrý signál. Podle mého názoru tato konference měla jasné cíle, neboť rovnoprávnost a rovnost mezi muži a ženami je velice důležitým evropským tématem a proto také kvóty pro ženy jsou důležité téma. Proto my jsme také dnes vašimi hosty. Tento týden se Berlíně nezasjedá a my pojedeme dále ještě do Paříže a nepovedeme tedy pouze rozhovory na evropské úrovni, ale také s našimi francouzskými partnery a samozřejmě vás také rádi uvítáme u nás v Berlíně. To je asi tak všechno z mé strany a mohou se vyjádřit i další kolegyně z naší delegace, ale prosím, nyní vy jste na řadě, vy nám můžete udělovat slovo. Vy máte slovo, prosím. Děkuji. Já chci pouze doplnit slova paní předsedkyně. Já se domnívám, že u témat kvót pro ženy ve vedoucích pozicích musíme vyslat jasný signál. Již celá desetiletí čekáme na to, že se něco pohne, ale vlastně k žádnému e, zásadnímu vývoji nedošlo a proto bychom měli zkoumat možnosti, které mohou eh, využít parlamenty, jak národní parlamenty, tak i Evropský parlament. Jde o to, abychom v této oblasti udělali krok dál. Včera jsme hovořili s paní komisařkou Redingovou a my také doufáme, že v tomto roce komise předloží návrh, ale to je teprve první krok. A otázka zní, jaké stanovisko k tomu zaujíme zaujmou národní vlády a do jaké míry potom dokáží také národní parlamenty ovlivnit své vlády a do jaké míry dokáže Evropský parlament zlepšit návrh komise do té míry, aby tento návrh opravdu obsahoval takové alternativy, které nám pomohou udělat další krok vpřed. Um, ten würde ich gern noch was... Ano, já bych položila otázku. Týká se to těch klíčových témat, toho tématu ženy ve vedoucích pozicích, co se týče rozdíleného odměňování, k tomu se vyjadřovat nebudu. Já si myslím, že na tom se všichni shodneme a totiž, že tam je třeba učinit více a to jak u nás v Německu, tak eh, na evropské úrovni, která by toto měla podpořit. Já tady zmíním jiné téma, a totiž téma směrnice o ochraně matek. V poslední době jsme zjistili a slýchali jsme, že ty návrhy, které byly předloženy, jsou momentálně značně zablokované a proto bych se ráda dozvěděla možná přímo z první ruky od paní Edith Estrely, jak to s tou situací vypadá, zda je tam možnost dosáhnout nějakého kompromisu, pokročit dál. Vždy je obtížné získat informace, pokud člověk není do toho přímo zapojena, proto bych chtěla využít této příležitosti právě k přímému výměn, přímé výměně informací. Děkuji. Tak för det. Eh, då tänker jag nu släppa in... Eh, Děkuji. Takže nyní bychom dali prostor našim poslancům, poslancům Evropského parlamentu. Jako první má slovo paní Lulink. Pokusím se hovořit německy, pane předsedo. Pane předsedo, milé kolegyně z německého Bundestagu, krátce bych zodpověděla vaše otázky. Co se týče kvót, tak toto téma je u nás stejně kontroverzní jako u vás, a to jak uvnitř frakcí, tak napříč jednotlivými frakcemi. V této souvislosti si kladu celou řadu otázek. Co se týče našeho systému, tak já jsem samozřejmě stoupenkyní svobodného tržního hospodářství. Já nemám nic proti kvótách v politice, když se na tom dohodnou strany. Samozřejmě například, pokud veřejné instituce jsou toho mínění, že chtějí zavést kvóty, tak to můžou jistě udělat. Ale mám trochu problém s kvótami v svobodném tržním hospodářství protože to bychom předepisovali podnikům, co mají dělat. A je třeba v této souvislosti také zvážit, že právo obchodních společností v Evropě je velice rozlišné. Například v Lucemburku, odkud pocházím, dozorčí rady nejsou. Máme tam pouze správní rady. Je to tedy celý jiný systém. Do, správní rada je něco celé jiného než dozorčí rada. A představenstva, eh, tam to také vypadá jinak. Paní Redingová je rovněž z Lucemburku. Já jsem s ní o tom hovořila, protože zde v parlamentu se dělá takový cirkus se jmenováním muže, který má být součástí uh, výkonné rady Evropské centrální banky a paní Redingová řekla, že přeci nepřichází v úvahu, abychom předepisovali kvóty pro představenstva. Ve výboru pro hospodářství a měnové záležitosti jsme měli slyšení, protože již od května máme tedy neobsazené místo ve výkonné radě Evropské centrální banky ta rada má celkem šest členů. A již rok a půl máme tu situaci, že v představenstvu Evropské centrální banky není ani jedna jediná žena. V rámci toho roku a půl došlo ke jmenování tří mužů, Belgičana, Francouze a Němce. A nikdo zde neříkal, že je to nějaký problém. A v národu, který má 80 milionů, je jistě jednodušší nalézt ženu pro odpovídající funkci, než pro v zemi, která má půl milionu obyvatel a navíc velký podíl cizinců. Stále se říká, že Evropský parlament je vždy silný vůči malým a slabý vůči velkým. A toto je přesně další příklad tohoto postoje ženám pomocí tohoto cirkusu, který tady provádíme, děláme velice špatnou službu. A to bychom měli zvážit. Možná i ve vašem parlamentu, možná vůbec parlamentu děláme špatnou službu, protože my tam máme pouze právo konzultace v této věci, v té věci jmenování členů. A rada hlav a šéfů vlád většinou to ani nezohlední nebo se o to snaží. Já jsem nejstarší ženou v tomto parlamentu. Nejdříve jsem bývala nejmladším členem, to bylo v roce 1965, a já se věnuji politice ženských otázek od té doby, co dělám politiku vůbec, takže ještě více než 40 let. A musím říci, že jsme dosáhli mnohého, ale vždy pomocí rozumu a ne pomocí nerozumu. Ten nerozum, jak ho praktikujeme v různých oblastech, také v oblasti ochrany matek. Tímto nerozumem ne dosáhneme ničeho a to se teď přesně prokázalo. Tolik tedy k těm kvótám. A nyní k tomu rozdílnému odměňování žen a mužů. To jsou průměrné hodnoty, průměrná čísla, ta nevypovídají vůbec nic o tom, zda ženy a muži dostávají stejnou odměnu za stejnou práci. Například v mé zemi existují řidiči autobusu muči, muži, kteří vydělávají mnohem méně než jiní muži. Protože řidiči ve veřejném sektoru mají mnohem lepší platy než řidiči v soukromém sektoru. To také vůbec nic nevypovídá. Před mnoha lety, kdy bylo v mé zemi ještě velice silné ocelářství, tak tehdy se vypracovala také evropská statistika o mzdách pracujících, tedy dělníků, kteří pracují manuálně a dělnic v různých zemích. Lucembursko byla zcela na dolních pozicích té statistiky. A proč? Protože v našem hospodářství tehdy dominovalo ocelářství a doly. V ocelářství e, pracovaly ženy pouze na pozicích uklízeček a ty samozřejmě vydělávaly mnohem méně než nějaký vysoko kvalifikovaný dělník ve vysoké peci. Takže toto neříká vůbec nic, taková ta čísla. A co se týče směrnice, myslím si, že je velice dobrá. Abych vám tady mohla jmenovat celou řadu příkladů, čeho jsme dosáhli v Lucembursku pomocí té směrnice z roku 75. Pokud má, je třeba zapotřebí pouze odvahy. Pokud opravdu dochází k diskriminaci, a diskriminace se vždy odehrává v rámci podniku, ne na národní úrovni, Například muži v Lucembursku pracovali v kemerickém průmyslu, když jsme ho tam ještě měli. A tam si vydělali vždycky mnohem méně než muži v ocelářství a v dolech. Takže takovéto statistiky nemají vůbec žádnou výpovědní hodnotu. Směrnice z roku 75 je velice dobrá a je třeba ji pouze uplatňovat. A když eh, znáte příklady, kde se směrnice neuplatňuje, tak musíte prostě se obrátit na soud, žalovat. Já například jsem pomohla žal, žalovat, aby došlo k žalově eh, v případě, kdy v jedné obci ženy uklízečky využi- byly placeny hůře než muži uklízeči. A tenkrát eh, ta žalova dopadla dobře, oni vyhráli a ta obec musela eh, zpětně doplatit těm uklízečkám obrovskou částku peněz. Pak jsme to samozřejmě slavili společně a pili jsme šampaňské. A mohla bych jmenovat celou řadu dalších příkladů, ale na to není dost času. Takže si myslím, že je špatné říkat, že potřebujeme novou směrnici. Směrnice z roku 75, tehdy jsme byli 9 států, nyní jsme 27. A měli bychom opravdu se držet té naší staré dobré směrnice a nevymýšlet nic nového. Dobře víte, jak situace dnes vypadá, jak to vypadá například s Velkou Británií a určitě se nám nepovede se shodnout na něčem lepším, než to, na tom, co již máme směrnice, tedy, která se týká práce, stejné odměny za stejnou práci. A chci vám říct, pokud se chcete angažovat, držte se té směrnice a odvolávejte se na tu směrnici. A ještě k ochraně matek. Já jsem pro tu zprávu nehlasovala, protože jsem věděla, že rada s tím souhlasit nebude. No, protože jsem taky toho mínění, že jsme tam naložili do té směrnice příliš mnoho věcí. Je to směrnice o ochraně matek. Kdybychom bývali učinili to, co navrhla komise, tak bychom již nyní dva roky měli pokrok pro e, ženy v mnoha zemích, kde existuje pouze 14 týdnů. Já s tím problém nemám. U nás máme 16 či 18 týdnů a pokud eh, ženy kojí, mají dokonce 20 týdnů a většina žen koní, takže já s tím problém nemám. Ale my jsme tam toho opravdu neložili příliš mnoho. Příliš jsme to natáhli, tu lhůtu a prostě to zacházelo příliš daleko pro mnohé země. Měli jsme tam tu rodičovskou dovolenou, partnerskou dovolenou, 20 týdnů. Vše jsme prostě nahrnuli do této směrnice. Já jsem byla zpravodajkou pro směrnici, která se týkala rovného zacházení s osobami samostatně výdělečné činnými. Tam také šlo o ochranu matek a hlavně o sociální zabezpečení. Já jsem tehdy svou zprávu jak si mm, sestavila rozumným způsobem a tehdy se mi opravdu podařilo dokázat toho, že jsme pokročili o krok zpět a vždy pomocí rozumného přístupu. A když budeme rozumní, budeme s to ně, s něčím pohnout a pokročit. Pokud rozumní nebudeme, tak se nám to nepodaří. A zpráva o ochraně matek Evropského parlamentu je skvělým příkladem toho, jak lze jistému tématu přistoupit nerozumně a tím vlastně v situaci spolurozhodování nedosáhnout vůbec ničeho. Tím bych skončila. Děkuji. Uh, Děkuji vám. Chcete hned reagovat, a nebo si chcete vyslechnout ještě další názory a potom můžete uh, odpovědět. Paní Estrela, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na prvním místě bych chtěla přivítat eh, v našem výboru naše kolegyně z Německého spolkového sněmu. A chtěla bych poděkovat za otázku, která byla položena a která se týká té takzvané směrnice o ochraně matek neboli o mateřské dovolené. Je to skutečně velkou starostí našeho parlamentu, panují tam velké obavy a to proto, protože má zpráva byla schválena Evropským parlamentem v říjnu 2010 a od té doby se ta záležitost vůbec nepohla, je to zablokované na radě. Nezávisle na tom došlo k celé řadě iniciativ od té doby ze strany Evropského parlamentu, zejména pomocí ústní otázky na plánu, pak to byla tedy otázka, která byla předložena, předložena dánskému předsednictví, pak byly zorganizovány různé schůze s různými předsednictvími. A chci říct, že během polského předsednictví jsme opravdu se velice o to snažili, velice jsme se tomu snažili a sama Rada pro sociální záležitosti se tomu velmi věnovala. Takže ovšem navzdory veškerému úsilí ze strany různých předsednictví rady, ze strany parlamentu a také ze strany komise. Bohužel musíme konstatovat, že doposud nedošlo k reakci ze strany rady, tedy k oficiální reakci. A dokud rada oficiálně nezareaguje, tak prostě není možné, abychom začali vyjednávat a nějak pokročili. Z naší strany vždy byla ochota my jsme byli ochotni vést neformální dialog s cílem zjistit, kde jsou eh, body, na kterých se shodneme a na jakých bodech či tématek, tématech se prostě neschodneme a rada v žádném případě na toto nepřistoupí. Ze strany rady ovšem nedošlo vůbec k žádnému projevu vůle vést s námi dialog, i když třeba neformálním způsobem. Víme, že existují členské státy, které by si přáli vyjednávat. A rovněž víme, že jsou další členské státy, které jsou jasně proti. A proto je velice důležité, abychom měli podporu ze strany národních parlamentů. A já bych tady chtěla opravdu apelovat na kolegyně aby v německém parlamentu, v Bundestagu, pokud se o tom diskutovat bude, o té záležitosti, abyste, abyste nás podpořili a abyste opravdu nějakým způsobem se tím zabývali a jakýkoliv podnik z naší strany bude vždy užitečný. Chci říct, že ta záležitost že se o ní debatoval opravdu velice, velice mnoho zde v parlamentu. To hlasování bylo, řekla bych, opravdu velmi vědomé hlasování ze strany poslanců a má zpráva byla schválena velkou většinou. Dobře víme, že procházíme obtížným obdobím. E, zažíváme krizi, kterou jsme ještě nikdy v takové podobě nezažili, ale na druhou stranu bychom mohli e, například postupně zavádět tato opatření, která jsou v té směrnici protože si myslíme, že ta stará směrnice je prostě již překonaná, že již neodpovídá potřebám rodin, žen a dětí, evropských rodin, žen a dětí. A proto bychom byli opravdu rádi, kdyby se nám podařilo pokročit a mít lepší legislativu. Mohli bychom například akceptovat to, že by se ta legislativa zaváděla postupně v jednotlivých fázích, již jsme to navrhli. Pokud zohledníme Evropskou strategii Evropa 2020, tak musíme samozřejmě akceptovat a přijmout, že horizont pro plnou pro plné uplatňování toho, co tedy parlament navrhl, by mohl být právě rok 2020. Takže na závěr bych pouze chtěla podtrhnout, že v části parlamentu existuje velká ochota ochota na, nalézt nějaký konsenzus, tak aby jsme opravdu mohli změnit tuto legislativu. A zejména bychom si velice přáli, aby rada k tomu přistoupila stejně otevřeným způsobem, tak abychom mohli zahájit vyjednávací postup, i když by třeba proces, i když by třeba byl zatím pouze neformální, ale i to by nám pomohlo eh, postupně dospět k té potřebné dohodě, kterou potřebujeme pro to, abychom měli legislativu, která je tak nezbytně nutná. A ještě poslední poznámka, která se týká mateřské dovolené. V evropském právu neexistuje rodičovská dovolená. Je zde směrnice o mateřské dovolená, tedy respektive neexistuje otcovská dovolená, existuje rodičovská a mateřská. Chci tedy říci, že pokud komise přistoupí k iniciativě, která se bude týkat otcovské dovolené, tak my jsme ochotni návrh komise analyzovat a například z naší směrnice stahnout otcovskou dovolenou. Jsme toho názoru, že mateřství i otcovství jsou dvě strany stejné mince a myslíme si, že musíme obhajovat eh, ten princip sdílené odpovědnosti. Eh, odpovědnost za děti není pouze v rukou ženy. A dále naším cílem je podpořit možnost lepšího sladění rodinného a profesního života, a to jak pro ženy, tak pro muže. Tedy chceme, aby se tímto smyslem se vyvíjela společnosti, respektive společnost se již tímto směrem vyvíjí, aby bychom to měli doprovázet našimi akcemi. Ještě jednou srdečně vás vítám v Evropském parlamentu a Přeji vám vše nejlepší v rámci vaší práce, ve vašich funkcích. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám srdečně. A nyní dostane slovo další řečník a potom budete moci odpovědět. Paní Bauer, prosím. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is szeretném sok szeretet. Děkuji, že mám možnost zde vystoupit. S velkou radostí vás zde chci přivítat. Vás tady německé poslankyně z Bundestagu. Zazněla tu celá řada věcí, s některými tedy nesouhlasím. A je třeba se podívat na politické možnosti to, co by bylo proveditelné a co by bylo pozitivní v absolutním slova smyslu. Ale kdy to realizovat? A je pravdou, že není možné vždy tyto věci naplánovat, dokdy tedy je splnit. To rozhodování se často protahuje a bylo by dobré kdybychom mohli postupovat eh, ideálně, ale není to vždy možné. A my jsme zjistili, že čím později se dohodneme na minimální podobě určité právní normy, tak eh, o to těžší je možné tedy stanovit minimální normy v oblasti sociální. Například pokud jde o propast v platech mezi muži a ženami. Je to statistika, která se dnes ještě stále objevuje na stránkách Eurostatu 16,4 rozdílu v platech. A to není věc, která by byla všudy přítomná. A rozsah této propasti nezávisí na jednotlivých platech, ale jde skutečně o hrubou průměrnou mzdu. A když víme, že u profesí, kde se vyžaduje vysoké vzdělání, tak tam ten rozdíl platový není. Takže k tomu, co říkala paní Luling, přes možnost se obracet na soudy, měly by tu být i možnosti, které například existují ve Spojeném království. Kde například není nutné hradit soudní poplatky, pokud se obracíte na soud. U nás je to například eh, naproti tomu velmi drahé. Takže my jsme se snažili zjistit, co je možné udělat, aby tato zastaralá eh, legislativa, stará 15 let v první podobě, tedy aby tato zastaralá legislativa fungovala lépe protože existuje již osvědčená praxe v některých členských státech a ta by pro nás měla být inspirací. Letos Evropská komise slíbila předložit návrh, který by umožňoval kolektivní žaloby. A kolegové sdělili, že v těchto případech by bylo možné to využít a to by byl užitečný nástroj. Je třeba zjistit, jaké existují možnosti, které by umožnili konkrétně řešit problém rozdílu v odměňování u žen a mužů, abychom nemuseli čekat ještě století, než se nám podaří toto vyřešit. To Děkuji. A nyní můžete reagovat na to, co bylo řečeno. Kdo by chtěl začít? Možná velmi stručně. My samozřejmě nemůžeme se zabývat dopodrobna jednotlivými příspěvky. Paní Lulingová je vždy těžké najít tu nejlepší či nejsprávnější cestu. O tom můžeme diskutovat do nekonečna, ale já se přesto domnívám, že téma kvót pro dozorčí rady je dobré téma. Tady se jedná o nadřazený vedoucí orgán, nejedná se o představenstva a já se domnívám, že bychom o tom měli dále diskutovat, jaké bude zastoupení žen právě v těchto radách, ať tyto rady jsou správní nebo dozorčí. Ale musíme si uvědomit, že tyto rady mají především mužské osazenstvo a my máme úkol jak na evropské úrovni i v naší ústavě, v německé ústavě, kde se říká, že rovnost je třeba podporovat. A na těchto úrovních vlivu se skutečně vykonává moc a když tam vůbec nejsou zastoupeny ženy, tak na první pohled vidíme, že ženy nemají ten vliv, který si zaslouží podle svých schopností a dovedností. A já proto z tohoto důvodu také téma kvot podporuji, i když já jsem vždy zvyklá postupovat rozumně, ale někdy si musíme stanovit určité cíle. A já myslím, že tento čas nastal a i konzervativní ženy jsou dostatečně odvážné, aby se do tohoto tu pustili. Záleží na tom samozřejmě, jak to dopadne. Pak eh, ale by měly ženy postupovat opravdu semknutě a to společně s muži že existují rozdílné platy, to je jasné ale musíme vždy srovnávat eh, stejné věci, to je mi jasné, ale toto téma také není zdaleka vyřešeno. To mi říkají také mladé ženy, které vyjednávají o těch nástupních platech úplně jinak než mladí muži. A to potom pokračuje i dál. Když potom Eh, mají i rodinný život a nemají pouze profesní kariéru. A já sleduji, že ženy se téměř omlouvají za to, že také mají rodinné úkoly a vlastně tu rodinu nevnímají také jako svůj úkol a vlastně dochází také k tomu, že oni si ani nedokáží říci o to, co by si zasloužili na profesní úrovni. Ženy, které také mají rodinu, tak eh, mají dvojnásobné pracovní úkoly a tady se směrnicí u směrnice o mateřské dovolené ne eh, si myslím, že tato směrnice opravdu do ní bylo začleněno příliš mnoho témat. Já jsem liberálka, takže to také tak vidím. A toto je to, co jsem řekla, se netýká pouze, není zaměřeno pouze na paní Lolingovou, ale je to namířeno tato odpověď i na vám, adresována i vám ostatním. Děkuji vám, děkuji vám za to, že se smíme úč- zúčastnit vaší schůze. Já sdílím zkušenost eh, své lucemburské kolegyně, již 40 let se pohybuji v politice, ale snažím se tady také o politiku rovnosti, ale tato politika rovnosti se pohybuje vpřed pouze hlemýždím tempem. A právě proto já jsem možná po těchto 40 letech eh, méně trpělivá než vy protože jsme se vlastně za 40 let nikam nedostali. My jsme postupovali vždy na základu dobrovolnosti, my jsme měli dohodu mezi eh, s hospodářskou a politickou sférou, že by se něco mělo změnit, ale za 11 let trvání eh, této dohody jsme neudělali žádný krok vpřed. Je tady spíše krok zpět a právě proto se domnívám, že předpisy či směrnice se jsou na pořadu dne, což se týká rovného zastoupení a také nerovného odměňování. A nedá se každý rok chodit na ulici a požadovat rovné odměňování, já vím, že se tady e, říkají, pojmenovávají průměrné hodnoty, ale to tedy průměrné hodnoty také znamenají, že potom ty rozdíly mohou být ještě větší. Ve vedoucích pozicích e, není rozdíl 16%, ale rozdíl mezi platy je daleko vyšší. V Německu je to až 35%. A já si myslím, že jako ženy si to už nemůžeme dále nechat líbit, aby naše práce byla hůře hodnocena, než práce mužů. A právě proto Eh, máme tyto požadavky a proto můžeme také žádat právě závaznou směrnici v Evropě. Vy jste hovořili o kolektivních žalobách a to by bylo také dobré, protože jednotlivé ženy nepodávají žalobu sami, protože mají obavy, ale bylo by dobré, kdybychom mohli podávat kolektivní žaloby tak, aby jednotlivé ženy nepřišly například o práci. To je dobrý začátek, O tom bychom měli dále přemýšlet, ale potřebujeme větší závaznost pro jednotlivé státy. Děkuji a nyní mám ještě dvě další řečnice, dva další řečníky na seznamu a potom můžete dále ještě reagovat. V té diskusi o kvotách hm, chci zručit. Děkuji. V té debatě o kvotách, tam bych ráda poukázala na některé aspekty, které se často přehlížejí. Kvóty pro ženy. Navzdory všemu, co si o tom můžeme myslet, je třeba na ně hledět také v kontextu ekonomiky. Ty kvóty jsou vlastně nutné, abychom zajištili fungování tržní ekonomiky a ne, že je tomu naopak. byl, vyvolalo to velký pozdvižení, jakýsi odpor, když šlo o to, aby ženy byly zastoupeny ve vedoucích pozicích, v dozorčích a správních radách. Ale například v Polsku tam máme v podstatě i kvóty pro muže. Máme tam 90% mužů v představenstvech. A co se týče předsedů mm, těch vedoucích grémí, tak to je 98%. Takže já si myslím, že je tady na tomto poli třeba něco učinit a ženy by byly šťastné, kdyby tam měly aspoň 40%. A jedna americká studie ukazuje, že pokud by v těch vedoucích gremích byly zastoupeny ženy odpovídajícím způsobem, tak by HDP se zvedlo o 7 až 9 protože ženy mají jiné názory na vedení podniku, mají jiný postoj k rizikovému chování, jsou méně ochotné postupovat riziko a veškerá ta debata o těch kvótách, já si myslím, že opravdu pokud by ženy byly více zastoupeny ve vedoucích pozicích, tak by podniky byly vedeny lepším způsobem. A studie ukazuje, že pokud ženy v představenstvech a ve vedoucích grémích zastoupeny nejsou, tak ty podniky jsou vedeny horším způsobem. A pokud je žena například lépe kvalifikovaná a jde o to získat práci, tak eh, se velice často stává, že muž, i když má horší kvalifikaci, tak je přesto zaměstnán on. Když dochází například k tomu, že je muž přece dostane se do vedoucí policie v akciové společnosti, tak, a je to tedy nový člověk ve vedení, tak um, ten akci klesne o 1%, pokud ovšem tam zaměstnají ženu na této pozici, tak to klesne až o 3%. A po určité době se ten hodnota akcí opět vyrovná. Pak vidíme rozdíly mezi žen, podniky, kde rozhodují ženy a mezi těmi, kde rozhodují muži. A ty rozdíly se obě, objevují na hospodářských výsledcích takovýchto podniků. Takže rozdíly tam jsou, je třeba od nich hovořit, často se přehlížují a takovéto výzkumy se zveřejňují velice málo a nediskutuje se o tom. Děkuji. Děkuji paní Klivěty. Já bych Promiňte, říká pan předseda. Eh, krátce bych poukázala na to, že musíme opustit schůzi za 10 minut 11, protože potom máme další setkání. Dobrá, říká pan předseda. Já jsem to nevěděl. Myslel jsem, že máme víc času ale nyní tedy bude mít slovo paní Klivěte. Děkuji. Chtěla bych tady srdečně přivítat kolegyně z německého Bundestagu. Zcela krátce bych se zmínila o těch dvou otázkách, které jsou podle mě ty nejdůležitější. Četla jsem, že například jedna z bank, které zapříčinily krizi, že kdyby to nebyly Lehman Brothers, ale Lehman Sisters, že by ke krizi vůbec nedojdo. To se nedošlo, to se mi líbí. Takové to odhady prostě jsou, nevím, zda je to stoprocentně přesné, ale způsob, jakým muži se chovají, muži se chovají mnohem rizikovějším způsobem, asi to tak bude. Ještě ke kvotám. Paní Redingová Hovořila tedy o zavádění kvót a o ženách ve velkých podnicích a v představenstvech bank. To je také důležitá otázka. Ale je třeba zvážit také pozitivní dopady na ženy. Pro mě by bylo již hezké, kdyby existovala účast žen na veškerých eh, pozicích, kde se činí rozhodnutí. Jde o, jde o to, abychom tam měli vyvážené zastoupení žen a mužů ve veškerých těchto důležitých pozicích. A ještě k tomu, co řekla paní Bauer. Těm národním eh, přístupům a jednotlivým příkladům. V Rumunsku, odkud pocházím, máme například dva roky výchovné dovolené, dovolené na výchovu dětí. Nevím, zda je to dobré, že nám v Rumunsku se to líbí protože nemáme dost mateřských škol a obdobných zařízení. A pak to ovšem vede k tomu, že mladé ženy, které se stanou matkami, jsou na počátku své kariéry, mají tedy tuto možnost, můžou zůstat dva roky doma a věnovat se výchově dětí. Nevím, je to dobré či ne, rozdíl, mění na to jsou rozdílná. Já si myslím, že stát by měl mnohem více investovat do rodin, do podpory rodin, také do toho, aby se zvýšila míra porodnosti. A s tím samozřejmě souvisí i to, že je důležité, aby lidé, kteří mají děti, měli k dispozici eh, dost mateřských škol a obdobných zařízení. A co se týče mateřské nebo otcovské dovolené, já si myslím, že bychom měli jednotné, mít jednotné řešení v Evropské unii. Samozřejmě máme velmi málo času, takže jenom drobná otázka, kterou jsem chtěla položit eh, našim hostům z německého parlamentu. Víte, že evropská solidarita, solidarita žen, když eh, si vzpomínám na německé podniky, tak eh, určitě víte, že vaše eh, maďarské sestry musí pracovat v nedůstojných podmínkách. Existují německé firmy, které eh, přišly kolonizovat eh, maďarský trh a je třeba se zabývat eh, pracovními podmínkami žen a konec konců i mužů v těchto společnostech, tedy v německých firmách, které působí v Maďarsku. Jsme nuceni pracovat ve velmi obtížných podmínkách a je možné propustit matku, která jde s dítětem k lékaři. Představte si, co by nastalo, co, a co se děje v těchto firmách. A já vás vyzývám, abyste vystali eh, vyšetřující komisi, která by navštívila tyto firmy a je třeba vědět, jaké jsou podmínky maďarských žen, které pracují v Německu, které mají vysokou kvalifikaci a velmi nízké příjmy a které e, musí pracovat jako prostitutky, protože to je jediný způsob důstojné obživy. A volný to kapitál umožňuje, že cizí firmy působí v Maďarsku a zaměstnávají ženy jako otrokyně, které si vydělávají 230-240 euro. A nakonec, jaký je váš názor na to, že vysoce kvalifikované ženy musí opouštět naši zemi a pracovat za bídných podmínek, ve vaší zemi, než stálo by za to vytvořit eh, německou vyšetřovací komisi, která by to řešila? Já bych býval také rád položil otázku, říká pan předseda, na adresu hostů ze spolkového sněmu. A zajímalo by mě, jak jsou dotčeny ženy v jiných zemích ale to je taková široká otázka. Můžete se krátce vyjádřit k tomu, co bylo řečeno, i když už je nyní pozdě? Já se domnívám, že otázky týkající se mateřské dovolené, rodičovské dovolené, toto jsou otázky, které jsou diskutovány i u nás v německém spolkovém sněmu a také je o nich diskutujeme z aktuálního hlediska, protože u nás také hodně matek nyní pracuje, což do posun bylo jinak a máme proto také málo zařízení péče o děti a na tomto tématu také silně pracujeme. Otázka položená maďarskou kolegyní ukazuje, že pracovní a životní podmínky žen v Evropě jsou nadále rozdílné. Já jako právnička také slyším tyto otázky v souvislosti s tím, jaká existuje sociální legislativa v Maďarsku. Samozřejmě tuto situaci neznám a právě proto si musíme inform, vyměňovat informace. A my tady sedíme uh, velice netrpělivě a to mě netěší, protože my máme před sebou další zkusku, ale já nejsem jednou z těch, která dává vágní eh, odpovědi a já již jsem nyní po druhé tento týden v Bruselu a bohužel máme skutečně málo času a mně se zdá, že diskuse jsou velice důležité a proto bych chtěla vyjádřit pozvání k nám do Berlína, do našeho výboru protože tato diskuse s vámi byla velice zajímavá a já si myslím, že bychom v ní měli pokračovat a takovéto výměny názorů potřebujeme stále více. Děkuji vám, děkuji vám, děkuji vám všem. My vám děkujeme za vaši návštěvu, která byla pro nás velkou radostí a možná také jednotliví poslanci členové výboru by vás mohli v Berlíně navštívit. Děkujeme vám za vaši návštěvu. Je velice důležité, že můžeme si vyměňovat názory a vy jste správně řekla, že nikdy nemáme dostatek času na diskusi. Člověk nestihne vždy všechny odpovědi, ale minimálně také otázky jsou dobré, minimálně získáme ponětí o tom, co je pro jednotlivé lidi a občany zajímavé. Děkuji vám za návštěvu. Ja, då övergår eh, vi till eh, eh, punkten 11. A nyní se dostáváme k dalšímu bodu na programu, to je bod číslo 11, odstraňování genderových stereotypů v EU. A zpravodajka je paní Liotard, která bohužel onemocněla a nemůže zde být dnes mezi námi, ale já jsem jí slíbil, že tady vás seznámím s jejím stanoviskem a jsem přesvědčen, že vaše názory vy také budete moci formulovat písemně, tak, abych paní Liotard mohl vaše názory sdělit. Takže já tady přečtu, co paní Liotard zde chtěla původně říci. Budu hovořit anglicky protože text je také v angličtině. Chci poděkovat všem kolegům, kteří pozdě předložili pozňovací návrhy, které se ubírají víceméně stejným směrem a myslím si, že zde převládá jeden názor. Já přesto také předložím kompromisní pozňovací návrhy tak, aby text byl čtivější. Mnoho pozňovacích návrhů se ubírá stejným směrem a já nechci dospět k opakování. Některé kompromisní znění pozňovací návrhy převezmu, nepřevezmu vždy znění všech kolegů. Já doufám, že toto budete akceptovat. My máme naplánovanou schůzku stínových zpravodajů příští eh, pondělí v 1G1 mezi 5. a 6. hodinou. Také kompromisní pozňovací návrhy by měly být předtím distribuovány, abychom o nich mohli posléze diskutovat. My máme ještě dva týdny před hlasováním a do, jsem přesvědčena, že dokážeme také kompromisní pozňovací návrhy finalizovat. To byla tedy zpráva paní Liotard která bohužel onemocněla. A já nyní udělím slovo poslancům. A potom můžeme paní Liotard předat tyto příspěvky v písemné podobě. Prosím, zahajuji diskusi. Paní Češková. Děkuji, pane předsedo. Trochu mě mrzí, že tady paní zpravodajka není, ale to samozřejmě patří, patří k životu. Eh, chtěla jsem jí za to poděkovat, za tuto zprávu, protože jsem podala také několik pozměňovacích návrhů a eh, má nepochybně v tom, co vy jste za ní přečetl, tak má nepochybně pravdu, že vlastně většina těch pozměňovacích návrhů svědčí o tom, že eh, myšlení tohoto výboru, které se týká genderové genderových stereotypů je víceméně shodné ať už je to z jakékoliv strany politického spektra. Eh, já v tomto směru eh, budu, nebo jako, jako stínová zpravodajka bych eh, valnou většinou těchto pozměňovacích návrhů podpořila a chci pouze zdůraznit některé z nich, které podle mě si zaslouží zvlášť podporu a které se shodují od jiných stínových zpravodajů. Eh, jedním z nich eh, je násilí páchané na základě pohlaví, protože tady se domnívám, že samotné genderové stereotypy Eh, vedou k nerovnoměrnému postavení žen a mužů a z toho potom vyplývá i to, že si určitá část eh, společnosti činí nárok na větší práva, nežli má ta druhá a samozřejmě s tím souvisí i násilí páchané na základě pohlaví. Proto bych podporovala veškeré programy a pozměňovací návrhy, které se týkají této, této velmi závažné problematiky. Dále tedy podporuji pozměňovací návrhy, jež se snaží bojovat proti horizontální a vertikální segregaci na trhu práce. Vhodným instrumentem jsou podle mého názoru rodinné politiky členských států, které je potřeba do, těchto, do této problematiky aktivně zapojit. Dále pak také dlouhodobé strategie, které by pomohly zatraktivnit a přiblížit dívkám obory, eh, ve kterých jsou ženy na trhu práce stále méně zastoupeny. Dále také podporuji eh, pozměňovací návrhy, které se týkají většího zastoupení žen v politickém procesu a opět především pomocí zapojení, aktivního zapojení členských států, které by měly prosazovat vyšší zastoupení žen ve vládách, v parlamentech, na regionální i komunální úrovni a také samozřejmě v evropských volbách. Na závěr bych jenom chtěla říct, že Bohužel tedy jsem se nemohla zúčastnit předchozí diskuze, ale ona tak trochu souvisí právě s tímto tématem. Podařilo se mi alespoň část eh, příspěvků, který tady byl řečen od, eh, od kolegyň, stejně tak eh, od od zastoupení z Bundestagu vyslechnout alespoň, alespoň na, na internetu. A chtěla bych říct pro mě velmi závažnou věc. Před deseti lety bych byla schopná doslova podepsat všechna slova, která zde řekla eh, v předchozím příspěvku paní kolegyně Luling. Byl velmi zajímavý a hovořil o tom, jak rozumně se máme k některým věcem stavět. Po eh, samotném eh, své životní zkušenosti, to znamená dvě děti, otec mých dětí, mediální kampaň proti mně, právě protože jsem si dovolila zůstat v politice jako těhotná žena, velmi negativní mediální kampaně přesvědčila o tom, že je potřeba právě proti genderovým stereotypům skutečně bojovat. A to možná někdy i pomocí, pomocí legislativy, a to takové, se kterou bych nikdy dřív vnitřně nesouhlasila. E, týká se to samozřejmě problematiky kvót, o které teď hovořím a která je i mediálně velmi známá. E, Považuji však za výbornou věc, že se o této věci vůbec hovoří, že do toho byla eh, zapojena celá společnost, včetně té mužské části, protože už jenom ta diskuze je obrovským cílem, byť bychom třeba pak nedosáhli toho legislativního návrhu, se kterým já tedy osobně pořád stotožněna nejsem. Ale myslím si, že už jenom to, že se bavíme celospolečensky, díky tomu, že paní komisařka Redingová je tak odvážná žena a nastavila tyto vysoké cíle, tak je ten pozitivní výsledek sám o sobě. A úzce souvisí právě s touto zprávou a právě s genderovými stereotypy, protože si myslím, že tam, a to opakuji pokaždé, ve chvíli, kdy je kdy žena musí volit mezi rodinou a profesí, tak se dostává opravdu do konfliktu a musí především být změněno v rámci těchto celospolečenských diskuzí smýšlení, smýšlení ve společnosti tak, aby, jak tady bylo i podle mě velmi vtipně řečeno od kolegyně z Bundestagu, tak aby se žena neměla, po, neměla, eh, aby žena neměla pocit, že se musí omlouvat společnosti za to, že chce také mít svoji kariéru a přitom má rodinu. To bylo podle mě velmi pěkně řečeno a to bych podepsala dneska po těch deseti letech po svých svých zkušenostech. A myslím si, že se to týká této zprávy. Jenom závěrem tedy poděkuji ještě jednou paní zpravodajce i kolegyním a myslím si, že na uh, problematiku genderových stereotypů tady asi máme opravdu téměř všechny stejné smýšlení. Děkuji za pozornost. Eh, Frau Uh, Nejdříve chci poděkovat paní Liotár za tuto zprávu. Pokusím se být stručná, ale bohužel jsme nuceni opět jednat o stereotypech v tomto století. A je to pro nás obtížné, protože jedna otázka je skutečně důležitá jak je možné vlastně předávat naše nejlepší postupy ženám, které jsou zapojeny do arabského jara. Například pokud nejsme schopni eh, aplikovat genderovou rovnost na vlastním území, na území vlastních zemí. A přetrvávání genderových stereotypů je obrovským problémem. Eh, skleněný strop, propast v odměňování, a další dopady negativní stereotypizace žen. I dnes slyšíme, že některá profese není pro ženy, že to není věc, kterou by se ženy měly zabývat, že toto místo není něco, o co by se žena měla ucházet. A je tu snaha skutečně o odrazovat eh, mladé ženy, aby se například zabývaly mechanikou, informatikou, a jedna z důležitých otázek, které jsou v té zprávě obsaženy, jsou eh, školní osnovy. Tyto genderové stereotypy jsou také přítomny eh, ve školních osnovách a formují způsob, jak eh, se dítě vnímá. A to vlastně prodlužuje nerovný vztah žen a mužů to, co považuji za osvědčený postup ve vlastní zemi, kde jsem byla ministrení pro genderové otázky, povinný genderový mainstreaming, který je zavedený pro učitele, protože je důležité učit učitele v tomto smyslu, abychom vlastně těmto stereotypům zamezili. A poté jsou učitelé schopni takto učit děti. Poslední věc, kterou považuji za důležitou, jsou média, která vytvářejí mínění veřejnosti velmi významným způsobem. A tady čelíme velkému množství stereotypů. Můj pozměňovací návrh také zdůrazňuje význam zdarnutí chlapců a mužů do genderového mainstreamingu. A není to dostatečné ale je to krok významný. Zpráva, pokud to lze takto říci, je vlastně nějakým včasným varováním v této oblasti, ale každopádně se domnívám, že bylo skutečně dobré zvolit eh, formu této zprávy, abychom eh, přispěli k veřejnému uvědomění si problému genderového stereotypu ve společnosti a my tuto zprávu za ALDE plně podporujeme. Tak Děkuji. Hlásí se ještě někdo o slovo? Možná by se rád vyjádřil někdo za komisi. Zdá se, že tomu tak není. Tedy pokud si nikdo další nepřeje vystoupit, tak eh, pouze chci říci, že výbor bude hlasovat 6. listopadu a na plénum se toto téma objeví pravděpodobně v březnu 2013. Tím jsme uzavřeli tento bod na pořadu jednání a jsme u bodu 12. Integrace přistěhovalců, její dopady na trh práce a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii. Nejdříve dostane slovo paní Senišin, prosím. Paní převodničanci. Děkuji, pane předsedo. Máme návrh zprávy. Nejdůležitější aspekty se týkají integrace migrantů, dopadu na pracovní trh a vnější rozměr koordinace sociálního zabezpečení v Evropské unii. Bohužel ve svém návrhu nemohu zohlednit veškeré pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Já jsem dokonce předložila své vlastní pozměňovací návrhy pro můj vlastní zprávu. Děkuji za veškeré návrhy od kolegů a kolegyň, za veškeré podněty a hlavně děkuji za to, že mohu pracovat na tomto tématu. Eh, integrace žen, to bylo i vždy důležité téma s ohledem na přistěhovalectví, protože ženy eh, vždy tvořily velké procento přistěhovalců v Evropě ve všech regionech. Co se týče profesní migrace, ta se týká jak eh, mužů, tak žen, ale ženy většinou um, spadají do oblasti migrace která eh, jde cestou slučování rodin. Ženy eh, je třeba zohlednit této věci z hlediska integrace na pracovní trh a sociálního systému a také s ohledem na odměňování. Integrace na trh práce, ta se týká zejména oblastí eh, profesí, které jsou typické pro ženy. v hostitelských zemích. Zejména je to péče o děti, o staré občany a také péče o další skupiny obyvatel, pak se to týká zejména pohostinství a rovněž také prostituce. A dále se máme přistěhovalky, které se přistěhovávají z důvodu uzavření manželství. Ženy mají ovšem na pracovní trhu většinou velice špatné podmínky, jsou špatně placeny a e, je tam nedostatek v oblasti systému sociálního zabezpečení a zdravotního systému. Ženy přistěhovalkyně Mají problémy i v oblastech, kde mají problémy muži. Zároveň jsou ženy velice často závislé na mužích. A velmi často dochází k diskriminaci žen. Znamená to tedy, že je třeba se zabývat právy žen, žen přistěhovalkyň v přistěhovatelské politice EU. Ženy přistěhovalkyně potřebují ochranu, ochranu před veškerou formou pronásledování, diskriminace a vykořišťování. Ženy přestěhovalkyně jsou ovšem velmi nehom- nehomogenní skupinou. Jsou tam velké rozdíly. Máme zde ženy Romky, například také. A vše toto musí být zohledněno v strategii, která se bude věnovat této oblasti. Protože některá opatření by mohla být například neúčinná, nefungovat v případě jedních žen, ale v případě jiné skupiny žen by mohla fungovat velice dobře. Je tedy velice důležité zabývat se integrací přistěhovalkyň. Zejména jde o to, aby měli nezávislý právní status. Potřebují mít právo na práci. A to je samozřejmě závislé na právním statusu ženy. A týká se to také otázek asilových a otázek ne, zákonového přistěhovalectví. Právě pokud ženy žijí v ilegalitě, má to samozřejmě dopady na jejich integraci, na trh práce. Právě ženy, které pobývají v zemi ilegálně, pracují často v domácnostech či jako uklízečky, ale takovéto ženy jsou velice špatně prace, placeni, nemají dobré pracovní eh, podmínky a nejsou dobře chráněny z hlediska pracovně právního. Co se týče integrace žen přistěhovalkyň, a rovněž se to také týká vzdělávání. V mnoha zemích neexistují vůbec žádné speciální programy pro ženy, ani žádné speciální programy, které by se snažily zabránit vykořišťování žen na trhu práce. Tak nemají ani dostatečný přístup k informacím. Rovněž je zde otázka uznávání, kvalifikací a diplomů. V mnoha zemích se jedná o velmi byrokratické postupy a proto mnoha žen eh, i hned vzdá možnost nechat si uznat své vlastní vzdělání a raději přijme na trhu práce méně kvalifikované pracovní místo. S tím se pojí problém, jak jsem již zmiňovala, uznávání kvalifikací a to, jak jsem již rovně zmiňovala, že mnoho žen přistěhovalkyň, které mají velmi dobré vzdělání, pracují na velice málo kvalifikovaných pracovních místech a proto je důležité, abychom se věnovali problematice uznávání kvalifikací přistěhovalkyn, které eh, pocházejí z třetích zemí. A rovněž je důležité poskytnout ženám možnost celoživotního vzdělávání a dostatek poskytnout jim rovněž dostatek informací o pracovním trhu. Ženy potřebují přístup k informacím, které se týkají jejich pracovně právních práv a práv v oblasti sociálních a, zdrav, sociální a zdravotní. Rovněž je důležité, aby e, ženy mohly mít kontakt se zaměstnavateli. A další věc, jazyková bariéra. Nedostatek jazykových znalostí vede k marginalizaci ve společnosti a k omezování sociálních Kontaktu Vznikají tak i etnické enklávy v hostitelských zemích. V hostitelských zemích jsou země zapojen, jsou muži často integrovány lepším způsobem než ženy a ženy přestěhovalkyně pak nemají možnost naučit se jazyk, integrovat se na trhu práce a zůstávají izolovány ve svých rodinách. Většinou se pouze starají o děti a neúčastní se společenského života. Často tyto ženy závisí na svých mužích a věnují se tedy opravdu pouze péči o rodinu. Další otázka je integrace přistěhovalkyň do systému sociálního zabezpečení. Je třeba tady jasně potrhnout zásady rovného zacházení a jednotnosti uplatňovaného práva. Rovněž zachování již získaných práv je velmi důležité tak, aby se k tomu přistupovalo stejně ve všech zemích Evropské unie. Rovněž je třeba harmonizovat doby pro eh, pojištění v zemích Evropské unie. Dále sociální práva, která byla získána v členských státech Evropské unie. Tomu je třeba se rovněž vědomat, protože na tomto poli existuje příliš mnoho rozdílů. Dále analýza sociálních systémů s ohledem na jejich funkci, kterou vykonávají právě pro ženy přistěhovalkyně. A takováto analýza je velice obtížná a mnoho žen přistěhovalkyň nepožívá svá vlastní práva, která mají v sociální oblasti, protože je vůbec neznají. Dalším problémem je nedostatek komunikace se třetími zeměmi, ze kterých pocházejí přistěhovalkyně. Toto vede k tomu, že ženy, které již získaly nějaká práva, eh, nejsou schopny tato svá práva přenášet do další země. To vejde, eh, vede k tomu, že je tady nedostatek eh, pojištění žen a s tím se pojí další rizika. Další věc. Problémy byrokratické povahy, přístup žen ke správě a k systému státní zprávy celkově. Takže téma, kterým se zabýváme, je velice široké. Jsem velice ráda, že tady naše iniciativa je, že se snažíme zlepšit postavení žen přistěhovalkyň a zlepšit jejich integraci na trhu práce. Je to velice důležité téma, zejména právě s ohledem na sociální pojištění. Děkuji vám mnohokrát a těším se na vaše podněty. Děkuji a nyní má slovo paní Morvaj. Děkuji, paní zpravodajko, za tuto podrobnou informaci a chci také zmínit souvislost s tím, co už jsem říkala. Migranti a přistěhovalkyně v Evropské unii až dosud zde jsme čelili velké lži a Vždy jsme se tvářili jako, že se vychází ze zásady, že pouze jsou to ženy z dalekých třetích zemí, které jsou vykořišťovány a které jsou tedy v tomto nev... strašném postavení, ale e, bývalé komunistické země, nové členské státy a migrantky z těchto zemí, které přijíždějí na západ, jsou ve stejném postavení jako ty osoby, o kterých si představujeme, že přijíždějí z dalekých zemí, jsou placené velmi špatně, bez nároku na sociální péči, prostituce a tak dále. Já, pokud schválíme toto stanovisko, tak bychom měli otevřeně hovořit o situaci mm, migrantek z východních zemí, které přicházejí do západních zemí. Je to nucená migrace a migrační toky mm, existují mezi zeměmi a je třeba se zabývat tím, co bychom mohli nabídnout a navrhnout, abychom tuto situaci řešili. Bylo by třeba zaručit tato lidská práva a zaručit je bez ohledu na místo, kde se ta osoba nachází. A bylo by třeba umožnit, aby osoby již nemuseli odcházet z vlastní země, odcházet ze svého domova, aby pracovali jinde. a také ověřovat, eh, za jakých podmínek eh, přistěhovalci žijí. Ti, kteří migrují z bývalých komunistických zemí do západních zemí. A dovolte mi dodat, bylo by třeba také jim říci černé na bílém, na co mají právo. Pokud chcete poradit, porodit dítě, ať je vaše postavení jakékoliv, jaké, jaká jsou vaše práva z titulu zaměstnání. Mluvme vážně o těchto věcech a nechme stranou tu velkou lež, která spočívá v tom, že migrace existuje jenom ze třetích zemí. Členské státy jsou také zeměmi původu migrantů. Děkuji. Záborská, Slovo má paní Záborská. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Jenišin za její práci a musím říci hned na začátku svého malého vystoupení, že naprosto souhlasím s jejím stanoviskem. Jenom drobná poznámka. Je třeba rozlišovat mezi volným pohybem osob a pracovníků v Evropské unii a migrantů mimo Evropskou unii. A myslím, že toto stanovisko hovoří o integraci migrantů, kteří přicházejí do Evropské unie z třetích zemí. Ze zemí, které jsou mimo Evropskou unii. Jak paní Senišin říká, migrantky, které dodržely legislativu EU, to jsou tedy legální přistěhovalkyně. A tady nejde o nelegální migraci. A tady můžeme říci, že tyto ženy sehrávají významnou úlohu v rozvoji ekonomiky a trhu na národní úrovni. Ještě drobná poznámka. Chci předložit dva nebo tři pozměňovací návrhy v termínu a paní Seněšin hovoří o nezbytnosti posílit viditelnost migrantek v politice zaměstnanosti a v sociální politice. No, v tomto případě by asi bylo třeba doplnit také uznání e, práce v rodině pro důchody, protože řada migrantek se stará o své rodiny, o své děti po určité období a protože my zdůrazňujeme, že toto období u Evropanek má být započteno jako doba práce pro důchod, tak stejná pravidla by měla být dodržena u migrantek. A snad druhý pozměňovací návrh je sloučení profesního a rodinného života. Protože i zde máme celou řadu problémů u Evropanek a je třeba zdůraznit, aby platila stejná pravidla i pro migrantky. Děkuji, pane předsedo. Paní Nikolaj. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat komisi za významný krok, i když eh, protože posouzení externí dimenze v oblasti sociálního zabezpečí je důležitá otázka a je to realistické, protože bohužel v Evropě čelíme této otázce, která je vlastně dvojího charakteru. Máme interní migraci ženy, které přicházejí z chudších zemí, zejména z východevropských zemí. To je interní migrace. A tyto ženy jsou občankami EU, ale bohužel nemají stejná práva jako občané příslušné země. To je jedna věc a my musíme bojovat za společný přístup i v oblasti, i když to sociální politika nepatří do kompetence EU. Musíme vytvářet tlak na členské státy, aby uznali stejné normy pro ženy přicházející z východu EU. A potom je tu externí dimenze, externí migrace z, z třetích zemí. Je třeba zvážit a hovořit o dvou důležitých otázkách. Musím nalézt řešení, abychom zamezili černému trhu, který je řízen organizovaným zločinem, zejména pokud jde o prostituci a obchodování s lidmi, je to důležité. A další důležitou otázkou je domácí práce. Plně souhlasím s paní Záborskou, tady je třeba nalézt řešení. Zejména proto, že ženy jsou nejzranitelnější v oblasti důchodového zabezpečení. Je tu nevyvážený stav, v této oblasti. A pokud nepodnikneme aktivní kroky, ta situace bude přetrvávat a stane se nebezpečnou. Uznání kvalifikace je další důležitou otázkou, protože obvykle interní či externí migrantky jsou vysoce kvalifikované a jsou nuceny přijímat eh, podřadnou práci pod úrovní kvalifikace. A to je skutečně velmi frustrující a demotivující pro ženy. Je třeba se zabývat eh, možností informačních kampaní pro ženy eh, v oblasti protidiskriminačních postupů. Chci navrhnout po tomto stanovisku, které považuji za velmi důležité pro náš výbor a děláme v tomto dobrou práci. Měli bychom zvážit, abychom zde uspořádali eh, veřejné slyšení, abychom provedli analýzu v členských státech, pokud je o interní migraci a abychom také zmínili případy, kdy Členské státy nerespektují dohodnutá pravidla, ale na každý pád eh, děláte dobrou práci, je to skutečně důležité stanovisko a domnívám se, že až dosud váš pohled lze bez zbytku podpořit a přijmout. Možná pod, předložíme nějaké pozměňovací návrhy, ale máte možnost skutečně pro náš výbor připravit skutečně významné stanovisko. Děkuji a nyní dostane slovo komise paní Altaro. Thank you very much. Uh, so... Děkuji. Já jsem Julie Maduči a já se zabývám integrací a imigrací uh, v generálním ředitelství pro vnitro. Já nejdříve pohovořím o migrantech obecně. Děkuji vám, že mám příležitost se vyjádřit k otázce integrace. O tomto tématu se často diskutuje na radě a také v jednotlivých členských státech. My se tedy těšíme na vaši zprávu integrace příslušníků třetích států eh, spadá do národních pravomocí. Integrace se provádí především na regionální či lokální sociální úrovni integrace také souvisí s politikami na eh, evropské úrovni. Především se to týká také směrnice pro eh, legální migraci. Například my jsme také schválili loni směrnici, která zaručuje všem přistěhovalcům stejná práva. A my také víme, že je třeba přiznat přínos migrantů přistěhovalcům k růstu. Toto také je vyjádřeno v Lisabonském smlouvě a zde se hovoří také o tom, že členské státy podporují iniciativy na evropské úrovni. Je důležité, aby evropská úroveň, úroveň poskytla rámec pro monitoring a osvědčené praxe a pak lze vytvářet také podněty formou e, finančního nástroje. Byla také schválena Evropská agenda pro integrace, tam se nabízí a navrhují určité oblasti pro akci. Jde o to, aby se migranti plně na, zúčastnili společenského života, aby se naučili jazyk a také se zúčastnili ekonomického života. Tady máme určitá doporučení. Členské státy mají nabídnout jazykové státy a také musí brát v potaz potřeby migrantů, což jsou například také pružné eh, výukové hodiny. Mají být také uznávány příslušné kvalifikace. Má být také schválena aktivní politika zaměstnanosti, která by vedla k větší účasti přistěhovalců na trhu práce. A potom vzhledem k genderovým záležitostem zde bychom také měli zvýšit podíl přistěhovalkyň na trhu práce. Je třeba eh, informovat migranty o jejich právech, ale migranti musí ukázat připravenost se integrovat do příslušné společnosti. Také musí respektovat příslušné hodnoty, což eh, je uvedeno v základní smlouvě. Také musíme poskytnout eh, přistěhovalcům možnost seznámit se se základními hodnotami EU. A integrace eh, přistěhovalců se odehrává především na regionální a místní úrovni, proto je třeba postupovat od zdola nahoru program také zdůrazňuje to, jak je důležitá věc zapojit země původu. Například také je třeba informovat e, přistěhovalce před jejich odjezdem do EU. Evropská unie poskytuje také monitorovací rámec a benchmarking e, a rozvíjí společné indikátory pro vyhodnocení integrační politiky. Při vyhodnocování těchto ukazatelů získáváme údaje, které jsou pak srovnatelné v rámci EU. A tak se posiluje celý proces. Máme čtyři oblasti pro integrace. Zaměstnanost, vzdělávání, sociální inkluze a e, státní příslušnost. Zde se také ukazuje, že v sociální inkluzi a v dalších oblastech jsou přistěhovalci na tom daleko e, hůře. Například přistěhovalci mají o 10% vyšší nezaměstnanost než občaní, ostatní občané EU. E, také přistěhovalci pracují především na krátkodobé úvazky a získávají také eh, práce s nízkými mzdami komise hodlá rozvíjet referenční evropské rámce, které by mohly dále implementovat členské státy. Připracujeme eh, pilotní projekty například v oblasti aktivní účasti migrantů do společenského života. Také ECOSOC dvakrát za rok eh, organizuje eh, forum a Toto fórum se bude konat také příští týden a tam se budeme zabývat otázkami příspěvku e, přistěhovalců k ekonomice. Pak tady máme také fond pro e, migrace a pro přistěhovalce. 80 rozpočtu se vydává na národní úrovni, 20 na evropské úrovni. Komice také navrhuje, aby by část budoucího fondu eh, se zaměřilo především na podporu integrace na eh, regionální a lokální místní úrovni. Máme také pracovní program DAFNE, a zde jsou také zmíněny dvě nejzranitelnější skupiny žen. Zde hodláme tady také podpořit eh, projekty, které nabídnou eh, služby ženám a mladistvím v případě násilí a za druhé se hodláme také zaměřit na prevenci násilí na ženách. Tady hodláme uskutečnit eh, kampaň na zvýšení povědomí v této oblasti. Chci také zmínit směrnici o právech obětí, dále máme také směrnici z roku 2011 o boji proti obchodování s lidmi a další nástroje. Zde se stanoví praktická opatření, která má být implementována v následujících pěti letech. 50 procent zaměstnanců, kteří pečují o staré občany, přicházejí právě z třetích zemí. Ty, tato tato práce není jejich první volbou, ale zde vydělají nejlépe peníze, které často posílají domů. Často se jedná o ženy, které vykonávají tuto pečovatelskou práci, které jsou potom odděleny od svých rodin a proto jsou zranitelné. Také často nedochází potom k přenositelnosti důchodových nároků. Když ženy přestanou pracovat v EU a vrací si je domů, potom je rodina často nutí k tomu, aby opět se vrátili do EU, zde pracovali, protože se na ně nahlíží jako na bankomat ale když by byly přenositelné důchodové nároky, pak by to byla velká ochrana v jejich vyšším věku final word to, to... Děkuji a na závěr dám slovo ještě jednou navrhovatelce stanoviska, paní Senišin, prosím. Děkuji, děkuji vám za všechny poznámky, těším se na pozměňovací návrhy a těším se na to, že na tomto tématu panuje tak velká schoda. Máme velký zájem na tom, aby se nám podařilo tento problém omezit. Děkuji mnohokrát. Děkuji, předseda. Oznámí tedy pouze náš časový harmonogram. Lhůta pro pozměňovací návrhy je 15.10. v 17 hodin, tedy v 5 odpoledne. Hlasovat na výboru budeme 6. listopadu a výbor pro zaměstnanost bude hlasovat poté. A ještě není jasné, kdy se zpráva dostane na plénum. A jsme u bodu 13 a to je schůze koordinátorů dnes odpoledne v 15 hodin. A poslední bod 14, příští schůze 5. listopadu od 15 do 18.30 a 6. listopadu od 9 do 12.30. Takže budu se na vás opět těšit zde na výboru v tyto termíny.